Dobře, dávám vám slovo. Paní se hlásí. Nikol, Nikol máte slovo. Já, jestli dovolíte, mám zde takový návrh, který se týká řádu. My jsme s kolegy připravovali a rovněž jsme požádali o jednu otázku, ústní otázku ohledně nejlepších zájmů, kterou jsme chtěli položit komisi. Já ráda bych poukázala na, tento, na tuto záležitost, protože jsme se zrovna dozvěděli o tom, že dnes úřady v Norsku jež definitivně vzali dítě české matce a bylo toto dítě poskytnuto k adopci norským rodičům. Toto je něco šíleného, my jsme nesmírně, nesmírně rozlobení, nesmírně zklamání. Česká republika reaguje a zde my v Evropském parlamentu nejsme schopni nic udělat pro práva dětí z EU. Proto vás prosím, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, abyste podpořili tuto ústní otázku, kterou chceme předložit komisi na příští plenárce. Děkuji vám za podporu. Ano, je to velice důležitý námět, ale myslím si, že máme určitě omezenou eh, dobu a potřebujeme to nechat projednat v konferenci předsedu. Určitě předložíme váš eh, námět, je to, je to důležité téma. Děkuji. A, a ráda bych se vás zeptala na uh, včerejší zápis ze schůze. Někdo k tomu něco má, nějakou poznámku? Ne, nikoli. Takže jsme odsouhlasili tento zápis. Takže přejdeme ústní otázka na komisi, která se týká